Buonasera a tutti, penso che possiamo... Takže dobré odpoledne všem, rád bych zahájil naši schůzi. Začneme. Altrimenti. Začneme předtím programu. Má někdo nějakou poznámku, námitku? Prosím, ano, pane Rabke, prosím. Ich hab keine Pane Předsedo, nemám žádné námitky proti programu. Chci pouze požádat o to, abychom bod 26 mohli odložit. Chci také zdůvodnit, proč toto říkám, proč o to žádám. Můj předseda frakce Martin Schulz se chtěl skontaktovat s panem Lénem, s předsedou výboru, ale bohužel nemůže, protože je na jednání trialogu. Je tomu tak? že výbor pro zahraniční obchod, zaslal konferenci předsedu dopis, aby se toto prověřilo a aby se tato záležitost eventuálně předala právnímu výboru. S tím není žádný problém. Pouze konference předsedů se tím zatím ještě nestihla zabývat. To znamená, časového důvodu to nebylo možné. Ale protože zde se nejedná pouze o otázku právního základu, ale především o politickou otázku ve vztahu ke Kypru, tak proto by se tím nejdříve konference předsedů chtěla zabývat sama. Již hovořili také o postupu. Jak již bylo řečeno, pan kolega eh, Schulz eh, žádal o kontakt s panem Linem, to nešlo, tak se obrátil na mě a požádal mě, abych toto přednesl, abychom tento bod Eh, odsunuli. Tady se jedná pouze o napsání dopisu, tak aby konference předsedů měla ještě předem možnost se tím zabývat. Mně je to jasné a proto jsem také vyhověl této žádosti a prezentoval, prezentoval jsem tuto žádost zde. Dobře tedy, Máme se dívat pouze na právní základ eh, v této otázce, nebudeme o tom hlasovat, hlasování bylo odloženo, takže si myslím, že vaše námitka není nutná. Dobře. Děkuji mnohokrát. Má ještě někdo nějakou poznámku k návrhu pořadu jednání? Ne. V tom případě ji můžeme přijmout. Ne, prosím. Děkuji, pane předsedo z těch bodů pořadu jednání, o nichž bychom dnes měli jednat, tak jsme naplánovali rozpravu, která bude předcházet zítřejšímu hlasování. Je to vlastně zpráva týkající se dohody Brusel 1, to znamená eh, provádění a přeskum nařízení o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Minulý týden poslanci ne- ne- se neúčastnili, nebyli při- zde přítomní. A ty konečné práce na této zprávě a zpracování eh, kompromisních pozměňovacích návrhů se konalo, eh, tedy proběhlo minulý týden, na konci minulého týdne, tedy přesně řečeno. Bohužel stinovi pravodajové nedostali všichni ty pozměňovací návrhy včas. Dnes paní Evelyn Regner, která je stínovou zpravodajkou za socialistickou frakci, se na mě obrátila s žádostí, abychom odložili tento bod na naši pozdější schůzi, tak aby každý měl dostatek času, aby se seznámil s touto zprávou, nejenom tedy se zprávou, ale také s pozměňovacími návrhy. Myslím si, že tato žádost je odůvodněná. Žádám vás, pane předsedo, abyste tuto žádost zohlednil. Děkuji. Rinviamo il voto. Děkuji. Můžeme tedy tom hlasovat, anebo chcete také odložit zvážení pozměňovacích návrhů? Jaké dvě alternativy navrhujete? Powiedziawszy, Upřímně, pokud bych měl být tedy zcela upřímný, tak se domnívám, že přeskum pozměňovacích návrhů by měl být odložen také na později, protože paní Regner a paní Diana Volize zde nejsou a já tedy nevím, zda obě dvě dámy zde dnes budou nebo ne a myslím si, že nebylo dobré se pozměňovacími návrhy zabývat bez přítomnosti stinových zpravodajů. Děkuji za vaše připomínky. Rád bych se zeptal, zda máte nějaké další připomínky k této žádosti našeho kolegy, pana Zvěvky. Nejsou žádné připomínky? Dobře, takže se domnívám, že je to přijatelné, tato vaše žádost. Máte potom ještě nějaké připomínky obecně k pořadu jednání? Ne. Takže považujeme ho za schválený. Stejně jako zápisy ze schůze 28. a 29. dubna 2010. Pokud nemáte tedy nic proti tomu, tak můžeme považovat tyto zápisy z předchozích schůzí za schválené. A nyní můžeme přejít k revizi nařízení rady týkající se soudních příslušných pravom, pravomocí. Je to vlastně OTA, je to bod 6 pořadu jednání, kontrola komise při výkonu prováděcích pravomocí a zpravodám je pan Sajer. Uh, Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, chtěl bych poděkovat uh, kolegům, že se vyslovili k tomuto bodu. Chtěl bych uh, poděkovat, že jsem měl možnost napsat návrh této zprávy a také jsem obdržel pozměňovací návrhy u této zprávy, která je velice důležitá. Je to vlastně návrh nařízení. Chtěl bych vám připomenout, že jsme nedávno přijali naši vlastní zprávu, která se týká aktu v přenesené pravomoci podle článku 290 smlouvy a nyní se ten bod týká dalšího článku, který je se úzce pojí s tímto článkem, je to 2091 a týká se obecné zásady kontroly ze strany členských států co se týče eh, prováděcích pravomocí, které má na starosti komise. Jak tento název jasně říká, toto nařízení, které navrhuje smlouva, nebo spíše nám umožňuje, abychom se vyslovili k těmto otázkám, abychom měli právo přijmout postupy v tomto postupu. Je to v podstatě právo, které je uděleno eh, členským státům. To je odrazový můstek. Čili z hlediska Evropského parlamentu je naprosto eh, jasné stanovit eh, hranici mezi eh, prováděcími pravomocemi a prováděcími akty. Nicméně zde máme také možnost přeskoumat činnost komise. To znamená, že je to velice citlivé téma, do jaké míry tedy budeme harmonizovat tento důležitý bod. Článek 2090, který hovoří o delegovaných aktech, dává parlamentu pravomoc, kterou, o které jsme dlouho snili. Je to právo, které můžeme uplatnit a z tohoto hlediska je to něco, co by parlament měl provádět a uplatňovat. Můj hlavní požadavek mé zprávě, který se týká eh, aktech přenesené pravomoci, je, aby Komise předložila a navrhla návrhy, které se týkají všeobecné harmonizace, to znamená především oblastí, které nespadají do postupu spolurozhodování do této chvíle. Žádáme v této zprávě a parlament žádá prezentaci tohoto postupu, protože bez toho nemůžeme řešit ani problém prováděcích aktů musíme si definovat eh, působnost, musíme si definovat jasně oblast, ve které budeme působit. Čili z hlediska parlamentu v rámci přijetí tohoto nařízení je důležité, abychom získali jasný závazek na straně komise, také ze strany rady o tzv. všeobecné harmonizaci. To je tedy hlavní politický cíl Evropského parlamentu a v rukou máme velice důležitý nástroj, to znamená přijetí tohoto nařízení, které je závazné, které se týká tedy zprávy také o aktech přenesené pravomoci. To je naše pravomoc, naše právo. Chtěl bych říci, že poté, co jsem konzultoval několik kolegů, jednak v Evropském parlamentu i v rámci jiných výborů, které nám posílají svá stanoviska, pozměvací návrhy, k tomuto bodu. A hlavní problém je v tom, jak definovat, co nám umožňuje smlouva v rámci působnosti delegovaných aktů a závazek, který může být převeden do skutečných práv a pravomocí Evropského parlamentu, které budeme uplatňovat co možná nejdříve. Čili cílem přijetí tohoto dokumentu je, a chtěl bych vás se tím ujistit, že chceme jasný závazný závazek ze strany komise, až nám předloží všeobecnou harmonizaci, která ještě nebyla předložena v rámci článku 2090, který je uveden ve smlouvě. K dalším bodům pochopitelně jsme měli stručnou diskusi o obecných podmínkách, kdy komise navrhovala toto nařízení. Chtěl bych jasně říci, že také v rámci článku 2091 jsou určitá práva, na kterých musíme trvat. Je tady problém s formulací, která byla předložena s textem, já tomu předkládám pozměňovací návrh. Jeden závažný problém je článek 10, který navrhuje v zásadě pokračování eh, starého postupu komitologie. Pokud dovolíte, tak jenom eh, v závorce bych zmínil eh, pochopitelně nové nařízení, nová smlouva 2090 a 2091 jasně stanovuje, že nepokračuje ten zaběhnutý starý postup komitologie. To je také velice důležitý cíl Evropského parlamentu, abychom se nevrátili k této situaci, abychom se nevrátili ke starým zvykům. V tomto období určitého přechodu mohou vznikat určité nejistoty, co se týče právnosti určitých opatření, právní povahy určitých opatření tomto smyslu, protože dokonce by to mohlo být napadeno u soudu. Čili jsme v takové přechodné situaci, kterou bychom chtěli ukončit a já si myslím, že v zájmu všech institucí eh, je tedy jasné, že tady má i důležitou úlohu Evropský parlament. Čili z mého hlediska je důležitý článek 10, který je o automatické harmonizaci, která může být omezená a neměla by být poskytnuta tak, jak je to uvedeno v návrhu. Čili jako určité přechodné opatření můžeme mít stoprocentní harmonizaci, to nevylučuji, také jsem hovořila s ostatními členy dalších výborů, nicméně musíme trvat na smlouvách a v našem výboru se zabýváme otázkami práv, které jsou stanoveny smlouvou, čili měli bychom jasně stanovit i hranice našich práv, protože potom budeme ve snažší, eh, lepší situaci pro další vyjednávání. Čili automatická harmonizace by měla být omezená, to je jedna věc, a eh, druhá věc je, že by neměla být spochybněna. Další věc, kterou bych rád zdůraznil, je skutečnost, je přístup k informacím. Myslím, že můžeme uplatňovat naše práva pouze v případě, že budeme mít aktivnější a plný přístup k informacím o tom, co se děje v rámci jednotlivých postupů. V tuto chvíli se bavíme o možnostech pro radu. V rámcové dohodě, která jde nad rámec konkrétního nařízení bychom měli jasně říct, že byly učiněny jasné kroky tímto směrem. To znamená, že abychom mohli skutečně uplatňovat naše práva také v této oblasti takzvaných prováděcích aktů, měli bychom mít přístup ke všem informacím, abychom mohli náležitě spolupracovat s jednotlivými institucemi Evropské unie. Další bod se týká práva na přeskum. Teď vidíme v minulosti, jak to bylo úspěšné, protože každý na tom trvá. Dokonce, i když tady jsou, nebo předtím, jsme říkali, že jsme slabí, je to určitá slabina, naopak nyní všichni o to usilují, je to velice důležité pro naše instituce a já si myslím, že i když to není jasně stanoveno ve smlouvě a to může být příklad toho, že starý postup komitologie pokračuje jménem rady, ale pokud to bude pokračovat takto v jménem rady, tak eh, to může vést k určitým nejistotám. Určitě k tomu musí eh, přispívat i parlament. Čili já bych chtěl zdůraznit, že musíme bránit toto právo a musíme mít dohodu s ostatními institucemi, musí být také politická zaangažovanost komise, čili musíme uchovat určité prvky v této oblasti. Ale opět bych chtěl zdůraznit, že naším hlavním cílem je, aby to bylo zařazeno pod eh, akty v přenesené pravomoci a ne pro, pod prováděcí akty. Budeme to řešit v rámci jednotlivých případů. Chtěl bych zdůraznit, eh, že co možná nejdříve bychom měli mít eh, všeobecnou harmonizaci, která nakonec rozhodne, jaké je skutečně pole působnosti našich práv. V tomto ohledu. Je tady ještě několik dalších bodů, nechci vás unavovat a nudit. Měli jste možnost si přečíst moji zprávu i mé pozměňovací návrhy. Chtěl bych poděkovat za veškerou spolupráci a myslím si, že nás čeká velice tvrdá bitva v této oblasti, ale naše stanovisko je jasné, máme jasné alternativy a možnosti, protože opět zúrazňuji, nechceme prodlužovat, žádná instituce nechce prodlužovat toto přechodné období, které by mohlo vyvolat určité právní nejistoty, čili to bychom měli ukončit, tak to je to stanoveno i ve smlouvě, měli bychom ji přijmout a za určitých podmínek bychom toto nařízení měli přijmout a hlavně bychom měli stanovit tu všeobecnou harmonizaci. Děkuji. Grazie, onorevole Sajer. Děkuji, pane Sajere. Myslím si, že je vhodné vyslechnout si názor předsednictví rady v této fázi diskusí, abychom věděli, jaké stanovisko zaujímá rada. Takže prosím, máte slovo. El, del, del expediente. Děkuji, pane předsedo. Vývoj tohoto dokumentu v radě na základě prohlášení přijatého radou v prosinci je vlastně se dělá vše proto, aby tato zpráva nebo tento dokument byl přijat do konce španělského předsednictví. Práce je dosti rychlá. Konalo se devět schůzí příslušné pracovní skupiny, které se konaly v relativně rychlém sledu. Vyvstalo mm, několik problémů, na začátku nebo po vstupu smlouvy v platnost a pro vyřešení těchto problémů se rada domnívala, že i když je různý právní výklad v parlamentu a v radě, pokud se týká možného pokračování rozhodnutí z roku 99 týkající se role rady, tak rada nakonec se rozhodla pro řešení, které umožňuje parlamentu a radě, aby se co možno nejrychleji mohli shodnout. Rada tedy zpracovává v současné době text, který nepožaduje žádnou roli pro radu v tomto ohledu. Pokud se týká kontroly prováděcích práv. Ale pokud se týká práva kontroly ze strany členských států, tak Rada se domnívá, že efektivnost by měla být stejná jako u toho systému, který prokázal svou užitečnost v té oblasti, kde ty dopady jsou nejjasnější pro občany, to znamená, to jsou ty nejcitlivější, nejchulostivější otázky. Tady u těchto otázek kontrola musí zaručovat aby vlastně členské státy se mohly vyjádřit a aby mohly provádět efektivní kontrolu týkající se prováděcích nebo vlastně činností komise. Rada tedy, jak jsem již řekla, zpracovává takovou takový směr, línii, která vlastně umožní výhradní, výhradnou výlučnou kontrolu členských států, ale co možno nejefektivnější. Aby bylo možno, abych reagovala na to, co zde řekl pan Sájer, tak rada se nadále zabývá jednotlivými články a konkrétně článkem 10. Pokud jde o článek 10, tak se rada domnívá, že pokud se instituce zaváží k tomu, že dosáhnou řešení, které umožní překonat rozdíly, které roz, vlastně panují mezi eh, textem ze článku 99 a článkem 10 tohoto textu, tak eh, vlastně to umožní ponechat stranou ustanovení eh, textu z roku 99 a vlastně přijmout ustanovení Lisabonské smlouvy. Nicméně tak, aby to tedy neparalizovalo právní eh, stanovisko Evropské unie. Pokud se týká práva dohledu nyní, tak rada se domnívá, že samozřejmě je to otázka, která patří eh, vlastně oběma spolu zákonodárcům, aby prověřovali, zda ty prováděcí akty odpovídají eh, rozdělení nebo udělení kompetencí. Jsou zde různé způsoby, jak by to právo dohledu mohlo být prováděno a rada je připravena se jimi zabývat v jednotlivém sledu. Předseda, děkuji a nyní dávám slovo panu Rabkajo. Děkuji, pane předsedo. K tomu principiální poznámka. Velice doporučuji, abychom si u, i u tohoto tématu dali příslušně na čas neboť mně se nelíbí, že tady pracujeme pod časovým tlakem, který si vlastně sami naordinujeme. Tady se nejedná o jednoduchou věc, tady se jedná o to, aby pravomoci a práva parlamentu se řádně využívala. A tady v podstatě nezáleží, zdali to bude trvat o týden méně či déle. My jsme také odložili lhůtu pro předložení pozňovacích návrhů na příští pondělí. Vlastně měla být již dnes nebo zítra a tak toto nejde. A příští týden pro předložení pozměňovacích návrhů považuji stejně za problematické, neboť já i ostatní možná měli e, dnes příležitost ve vlastní mateřtině se s tímto návrhem seznámit. Proto jsem to krátce přelétl a tak také tady nevidím žádné velké problémy. Stejně jako kolega Zaja, uvidíme, zdali tady budeme muset něco dodat, ale problémem je článek 10 a o tom také pan kolega hovořil. Já také jsem byl osloven zemědělským výborem a výborem pro rozvoj, které mají problém, především v zemědělském výboru existuje ten problém, že z minulosti máme obrovský počet právních aktů, které jsme probírali pouze v poradním postupu a nyní máme postup spolurozhodování. A zemědělský výbor například ve svém stanovisku navrhuje, aby se článek 10 úplně vyškrtnul z jeho hlediska On říká, tady to vůbec nemůžeme tak udělat, jak to navrhuje návrh komise a mně to připadá jako věrohodné a skutečné, nedobré. Ovšem na druhé straně, když to úplně vypustíme, tak si myslím, že celkově se vzdáme určitých práv, protože pak bude v platnosti ještě nadále starý právní základ. To, co pan kolega Zajer navrhuje, jaké navrhuje pozměňovací návrhy, tak to mi vůbec zatím ještě není jasné, zdali toto vyřeší tento problém. To není jeho vina, ale to je prostě ten problém, že to je tak problematická záležitost a že pracujeme pod časovým tlakem. A proto bych doporučoval, abychom v této záležitosti, zdali bychom v této záležitosti neoslovili ještě právní službu, tak aby zpracovala právní stanovisko, tak abychom nemuseli odkládat potom termín pro, pozňovat, pro, přes, pro předkládání pozměňovacích návrhů, ale do této doby bychom měli mít také stanovisko právních expertů. Bene, grazie, onorevole. Dobře, děkuji. Pane Rabkaji. Lhuta pro podání pozměňovacích návrhů je stanovená na 7. června, abychom mohli hlasovat 23. června. Takže pokud eh, potřebujete nějaké pozdější datum, pokud byste chtěl si vyslechnout názor odborníků, tak možná by tedy se měli k tomu vyjádřit koordinátoři, aby se změnil eh, pořad jednání. Pan Sperone žádá o slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji kolegovi Sajerovi za jeho zprávu. I když vyvstávají určité otázky pro mne. Já se domnívám, že uvádí zde článek 290 smlouvy, zatímco návrh nařízení podle mě se týká pouze článku 291 a vylučuje se tam článek 290 právě. Takže očekávám tedy zde určité vysvětlení. Gracias. A takže pokud článek 2091 uvádí, že postup kontroly a přeskumu patří radě a parlamentu, že tedy obě instituce mají toto právo a že se tedy jedná o spolurozhodování v tomto případě, tak článek v tom článku 291 je uvedeno, že, te, že ta kontrola provádějí členské státy, nikoli v parlament, alespoň tak jsem to pochopil, když jsem si četl. Dell'emendamento numero 8. A z tohoto důvodu si tedy kladu otázku, proč ten pozměňovací návrh 8 je relevantní, v jaké, do jaké míře, protože jste řečeno, že parlament a rada si uvést komisi, kdy se domnívají, že návrh prováděcího aktu přesahuje ty kompetence. Takže v tomto okamžiku by parlamentu nic nebránilo, aby vyjádřil své stanovisko. Ale když se tam potom říká, že v takovémto případě komise reviduje ten návrh, tak zde vyvstává situace, kdy se dostáváme do postupu, který by mohl být pozastavený parlamentem, že protože parlament by mohl vlastně pozastavit ten proces schvalování aktu, což podle mého názoru neodpovídá textu článku 291. Pokud by komise musela revidovat svůj návrh, tak si myslím, že bychom museli vyjádřit stanovisko. Jak tomu tedy je? pokud jde o článek dvě, aplikaci článku 291, kde je uvedeno, že jsou to výhradně členské státy a nikoli v parlament, které mají možnost a právo zasáhnout do postupu eh, uplatňovaného komisí. Já bych skutečně byl panu Sájerovi vděčný, kdyby nám upřesnil, eh, co tím vlastně myslí. Vielen herzlichen Dank. Děkuji vám. A nyní za komisi paní Kristensen. Pan Kristensen, děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat panu zpravodaji a dalším lidem, kteří pracovali na této zprávě a předložili ji. Komise vítá tuto možnost diskuse dnes. A my plně sdílíme se zpravodajem základní koncepci, že je třeba tyto dva články vidět dohromady, protože pokrývají vlastně starou kominologii. Otcové nové smlouvy se rozhodly rozdělit tento, eh, tuto část na dvě části, a sice 290 je, což jsou přenesené pravomoci, to znamená, jestliže legislativa chce doplnit eh, určité akty, tak také toto může udělat. To znamená, že legislativec, legislativa nás ovládá. To je článek 290 a je to velice logický systém. 291, tady se hovoří o situaci, kdy na řízení a různé předpisy EU se aplikují aplikují v členských státech. To je výjimka, když my implementujeme evropské právo. Jsou to především členské státy a státní zprávy, které jsou zodpovědné. A tady je také určitá logika. Samozřejmě jsou to potom členské státy a orgány členských států, které nás kontrolují. A já si myslím, toto je logika a toto také velice dobře reflektuje zpráva pana Zajera. A v nové smlouvě vidíme, že tady se vytváří nová konsistentní logika, ale jsou zde dva systémy celkově řečeno můžeme říci, že také shledáváme tuto logiku pana zpravodaje jako velice dobrou a komise chce také dnes zdůraznit, že jedna z věcí, která je pro nás důležitá a kterou také často opakujeme, je totální neadekvátnost obou dvou legislativ vědců. 1990 komitologie není kompatibilní s novým systémem. Samozřejmě nadále existuje, budeme tu ji nahrazovat. To, to, tak to rada nevidí, tak toto vidí parlament a také komise. A to nás vedlo k výměně e-mailů, kdy my jsme vám také potvrdili, že komitologie bude ještě platit, dokud nebude platit nová rámcová nové rámcové předpisy. Právě proto také sdílíme názory Evropského parlamentu, které již vyjádřil. A protože máme zde legislativní text, tak bych chtěl také z našeho hlediska přednést určité námitky. Za prvé je to pozměňovací návrh 7, Tady se hovoří o předávání dokumentů parlamentu a radě. Já si říkám, zdali vy si myslíte, zdali toto je kompatibilní se současným systémem a se systémem, o kterém jsme rok jednali, o tom, jak by komise bude s parlamentem a v budoucnosti také s radou sdílet veškeré dokumenty ve vztahu ke komatologii pod 291. Eh, my jsme se dohodli mezi komisí a parlamentem v červnu 2008, jak by takovýto rejstřík, registr měl běžet a fungovat. A parlament bude dostávat veškeré naše dokumenty, tak jak je dostává dnes to vidíte že také, že dnes již to probíhá, jsou tady určité takové kaskády a dochází k aktualizaci dokumentů. A také zde došlo k výměně dopisu mezi panem Barosem a panem Peteringem v červnu 2009 a zde my jsme se rozhodli, že my budeme také zasílat taková výstražná znamení eh, parlamentu a posléze také radě, že dochází například k aktualizaci určitých dokumentů. Bude to tedy eh, vlastně ten postup droit de regard, a nebude to pouze zasílání dokumentů, ale také jejich aktualizace. A to byla dohoda mezi institucemi po dlouhé diskusi. A já také doufám, že toto je dobrý technický krok vpřed, který zachováme. A také vám chci říci, že nechceme v komisi omezit váš přístup k dokumentu pod článkem 291. Nám je jasné, že vy musíte také vykonávat svá práva a musíte také mít možnost je vykonávat a to bude platit v budoucnosti také pro radu. My si myslíme proto, že toto nemusí být eh, specificky eh, formulováno v pozměňovacím návrhu, ale můžeme to nějakým způsobem formulovat tak, že si komise také nepřeje žádné omezení přístupu k dokumentu ze strany parlamentu. My se však nedomníváme, že takový to přístup k informacím znamená, že by docházelo k odkladu implementace. Protože, jak jsme nyní slyšeli, tak vlastně právní kontrola je vykonávána ze strany členských států. Pokud se týče článku 10, a to je ve vztahu k pozměňovacím návrhům 9, 10, 11. K tomu máme také určité otázky, které bychom s vámi rádi probrali. My víme, a pan Zajar to nyní zopakoval, že ten, tato sněmovna má velký zájem o přizpůsobení smlouvě. Toto také bylo již projednáváno mezi institucemi v posledních týdnech velice intenzivně a také již byly zpracovány texty, které doufám, že nadále reflektují jak zájmy sněmovny, tak i závazky komise. My vidíme a také Eh, existují oblasti, které nejsou harmonizované, které se nazývají pak a tady na ty se nevztahuje právo přeskumu ze strany parlamentu. Já jsem vás chtěl upozornit na to, že došlo k velice intenzivní diskusi o této záležitosti, o přizpůsobení současných právních předpisů novým článku 290 a 291. A nyní se dostávám k nejdůležitějšímu problému, který máme s touto zprávou pana Zajera. To je záležitost, kdy navrhujete, aby komise měl, musel získat kvalifikovanou většinu pro předlužení návrhu. Podle našeho názoru by toto mohlo mít velké dopady na efektivitu a fungování celé řady oblastí. A proto bychom se touto záležitostí chtěli dále zabývat, protože toto je zásadní změna od starého systému. Možná, že zákonodáce si toto přeje, ale my bychom rádi spolu s vámi zkoumali dopady, protože se jedná o fundamentální změnu ve vztahu k systému implementace, který v současné době v komisi probíhá. Protože my musíme mít jistotu, že systém, který nyní vybudujeme, bude demokratický, transparentní a také účinný, minimálně stejně tak jako bývalé minulé systémy. A například zemědělská politika na tom je založena a musí mít možnost efektivně fungovat. A proto, jestliže bychom navrhli nový systém, tak, se nejdří, tak musíme nejdřív proskoumat jeho dopady. A nyní na závěr, pane předsedo, jestliže podívám-li se na oba dva články dohromady, tak chci, abyste popřemýšleli o tom, že když dáváte komisi kvázi legislativní Eh, návrh, tak je tady také jistý dodatek. V smlouva říká, že rada a vy nás kontrolujete a že rada musí mít kvalifikovanou většinu na, na zablokování. A po, jestliže dáte komisi právo aktualizace, pak se tady říká, že je třeba, aby, ve, aby se dalo něco zablokovat, tak dvě instituce musí mít dvou třetinovou blokovací většinu. Ale komise musí mít e, také implementační pravomoci a to znamená, že e, v současné době by to vypadalo tak, že komise by něco schválila, implementovala a jestliže by to mělo být e, aktualizováno, tak by byla laťka pro aktualizaci stanovena výše než pro to základní schvalování. Já neříkám, že toto všechno je nemožné, ale myslím si, že byste to také měli vidět z našeho pohledu protože já si myslím, že oba dva články musíme vidět v souvislosti. Já celkově chci říci, že samozřejmě s určitými věcmi ve zprávě nesouhlasíme, ale s celkovým duchem ano. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Teď bych rád dal slovo panu kolegovi Rabkajovi, ale také bych měl ještě určitý pokyn správné, že v těch meziinstitucionálních jednáních mezi komisí a parlamentem je zde také otázka té transformace staré komitologie na základě nových právních základů, že hraje s důležitou roli a to byl výsledek těch jednání a vlastně komise nám objasnila své stanovisko a v rámci jednání z toho vyplývá, že vlastně by se ty, ta stará právní úprava měla transformovat. Jsou, jsou tam potom také uvedeny určité lhuty, což není prakticky možné, ale ty jasné úmysly komise jsou obsaženy v tom základním textu a ten vlastně podle mého názoru už je uzavřený. Pak jsou zde ještě dvě složité přílohy, které nemají s tím základním problémem nic společného. Je zde vlastně to trvání to, té, těch starých ustanovení, která by se měly přeměnit a platit podle Lisabonské smlouvy, ale to se musí postupovat kousek pokusu podle smyslu, ale zaměřit se na to, jaký je hlavní cíl a s tímto ohledem vlastně co celé přepracovat. Pan Rabkaj, prosím prosím. Pane předsedo, vlastně jste moji otázku již zodpověděl, protože přesně na to jsem se chtěl zeptat. Protože já mám v současné době jiné informace a vy jste ta vhodná osoba, která mi může dát eh, odpověď, protože tady se říkalo, že existuje text institucionální dohody a já bych na to chtěl odpovědět. V současné době jednáme a platí zásada, že je všechno ukončeno, až bude všechno ukončeno. A my jsme prošli jednotlivé části a toto platí do hlavní části, toto nepatří do dodatku. A ta hlavní část jednání je ukončena. To je samozřejmě pod eh, tím, že se musíme celkově dohodnout, ale také komise se zavázala k tomu, že toto všechno bude dojednáno. A potom ještě kolega Zajar jako zpravodaj. Uh, Děkuji mnohokrát. Kolegové, chtěl bych poděkovat uh, komisi za velice cený příspěvek k této rozpravě. Jak uh, jsme právě viděli, je to velice důležité ze strategického hlediska pro veškerá vyjednávání, která probíhají s ostatními institucemi spolu s parlamentem. Je to velice úzká, nicméně složitá část eh, celé této oblasti, čili co jsme slyšeli od španělského předsednictví, chceme co možná nejdříve zastavit veškeré nejistoty, nejasnosti, ale to také znamená, že musíme ukončit eh, přechodná opatření v rámci všeobecné harmonizace, čili hlavní dělící čára, která ještě vyvolává určité obavy v parlamentu, musí být vyřešena, čili musíme vidět eh, text, eh, jakmile uvidíme ten všeobecný závazek obecné harmonizace, tak Myslím, že řada obav eh, bude zmírněna nebo prostě budeme konkrétně bojovat za konkrétní body. Čili postup všeobecné harmonizace znamená také kompromisy, čili není to konec světa pro žádnou z institucí. Chtěl bych eh, povzbudit především komisi, aby tak eh, učinila co možná nejdříve. Nemáme žádný konkrétní závazek ani žádné konkrétní datum, ale to, myslím, vyřeší celou řadu našich problémů. Nyní k panu Rabkajovi. Hovoříme s právní službou v této oblasti, ale pochopitelně vaše obava může být také řešena. A pokud se nám podaří najít lepší formulaci spolu s vámi a s právní službou, tak jsme tomu otevřeni pan Speroni, myslím si, že pan Kristian se částečně hovořil o vaší obavě, o tom vztahu mezi dvěma články. Zcela jistě se to týká článku 291, ale tyto dva články jsou tak úzce propojeny, jednak teoreticky, ale i prakticky, z technického, strategického hlediska je tam také jasná vazba, čili myslím si, že jsme to rozhodli právě v tomto výboru díky skvělým koordinátorům, abychom měli zprávu z vlastní iniciativy, abychom nejdříve řešili otázku aktu z přenesené pravomoci, než budeme řešit tuto otázku. Čili parlament eh, přijal jasné stanovisko ke článku 290 a nyní 291. To je právě stávající rozprava, ale jak jsem říkal, mezi dvěma články existuje velice úzká vazba nejen v rámci daného textu, nicméně i nad rámec kontaktů našich institucí. Také bych chtěl poděkovat za poznámky komise. Myslím si, že se blížíme eh, v tom stanovisku, co se týče kvalifikované většiny a uvidíme, čeho se nám podaří dosáhnout. Opět eh, hlavní žádost, kterou kladu na komisi, je ta všeobecná harmonizace. To bych chtěl ještě jednou zdůraznit. To je zcela jistě nejdůležitější věc pro Evropský parlament, především obavy, které vznikají na půdě jednotlivých výborů, které se týkají stávajících postupů a praktik v jednotlivých oblastech. Pokud je neznáme, pokud nevíme, zda to spadá do toho článku 290 nebo 291, tak eh, skutečně pro nás je to zcela zásadně, abychom věděli, pod jaký postup to spadá. A pro náš výbor pro právní záležitosti je také důležité dát eh, eh, určité vodítko ostatním výborům a já bych chtěl zvolit alternativu, abychom měli silnější práva, čili jak budeme mít harmonizovaný rámec, tak bychom měli mít právě akty v přenesené pravomoci, a aniž bychom zacházeli nad rámec eh, smlouvy, tak bychom měli mít také možnost eh, právo přeskumu v případě jiných aktivit komise. V zásadě je tady jedna alternativa pro parlament i pro radu, aby se obrátili na soud, pokud eh, nebudeme uplatňovat starý postup komitologie. Nicméně bychom měli najít nějaké praktické praktický způsob eh, řešení, jak bychom měli pracovat v rámci našich výborů. A poslední osobní poznámka. Skutečně jsem si nemyslel, že Evropský parlament uplatňuje tolik kometologii. Já si myslím, že zájem v našich jednotlivých výborech je takový, že když budeme mít eh, toto právo, taky budeme plně uplatňovat jako lidé, kteří byli přímo zvoleni lidem, to znamená, budeme moci uplatňovat určité právo přeskumu a kontroly. Čili tato instituce je ve velice silném postavení a může řešit eh, problémy demokratických deficitů, před kterými stojí Evropská unie a kterými trpěla Evropská unie v minulosti. Čili tímto způsobem mohou naši voliči hrát určitou aktivní úlohu a já si myslím, to je zlepšení, které jsme získali díky Lisabonské smlouvě. Děkuji. Děkuji vám, ale bitva se často bude rozhodovat o to, zdali se jedná o přenesené pravomoci či prováděcí akty. A já se domnívám, že si budeme muset také vždy uvědomit, o co se jedná a vždy budeme muset jednat eh, velice odpovědně a u přesených pravomocí a u přenesených aktů máme jich tedy více. Zít Zítra budeme o tom hovořit eh, na koordinátorech a proto můžeme nyní přejít k bodu číslo 7 a 8. Tady jsem byl požádán, abych dal nejdříve slovo komisi paní Zasta Muin. Prosím, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat za slovo. To je poprvé, kdy se řeší otázka rozhodného práva v případě rozvodu a v rámci nového mandátu Evropského parlamentu bych chtěla udělat takovou krátkou prezentaci hlavních otázek a problémů, které se řeší v rámci nařízení, které máme na stole. Toto nařízení pochopitelně vychází ze základu, že e, bude autorizace ze strany rozhodnutí, to znamená, že budeme moci uplatnit posílenou spolupráci, která se týká rozhodného práva v případě rozvodu a rozluky. Komise ve svém návrhu se snaží zajistit a dosáhnout tří hlavních cílů. V první řadě je naším cílem posílit právní jistotu a předvydatelnost, která se týká rozvodů eh, v případě mezinárodních eh, svazků. Čili máme svazky, kdy partneři jsou různé národnosti, anebo manželský pár žije v jiném členském státu. V případě těchto dvojice eh, manželé nevědí předem, jak je, jakým právem se bude řídit jejich rozvod. To vede k právní nejistotě. Navrhujeme harmonizaci kolizních norem v případě rozvodu, aby bylo snadné předvídat, je právo se bude uplatňovat. Náš návrh v případě těch spojujících kolizních faktorů je takový, že manželství umožňuje jednak zvolit právo a potom tam bereme v potaz určité kolizní faktory. Čili to znamená, že manžele mají možnost si vybrat rozhodné právo a teď se dostáváme k druhému cíli, Chceme zvýšit flexibilitu tím, že zavedeme takovou určitou autonomii stran. Volba, která může být eh, učiněna na základě běžného svého, ehm, to znamená bydliště jednoho z manželů a běžného bydliště. To znamená, to by bylo užitečné v případě rozvodu, kdy eh, pár, který se rozvádí, dospěl ke společné dohodě. To znamená, že předem už můžeme stanovit, eh, jaké bude rozhodné právo v případě jejich rozvodu. Pokud eh, si žádná ze stran nezvolí rozhodné právo, tak můžeme rozhodnout kolizní faktory, které zajistí, aby bylo uplatněno právo, které je nejblíže k povaze daného svazku. Jednak je to dáno bydlištěm, eh, společným běžným bydlištěm, buď to může být také národnost, anebo také se bere v potaz lex fory. Na závěr bereme v potaz, že nařízení by předcházelo eh, nebo bránilo tomu, že jeden z manželů bude nepřiměřeně spěchat soudu. Čili podle nařízení je příslušnost soudu může vést jednoho z manželů k tomu, aby vyhledal soud, který podle jejich názoru bude lepší pro rozvodové řízení. Chtěli bychom snížit toto riziko, aby těto manželé tedy nespěchali k danému soudu, chceme uplatnit stejné rozhodné právo podle kolizních faktorů. To znamená, že tyto tři cíle byly zváženy v jednotlivých opatřeních našeho návrhu. Navíc a ve srovnání s, s naším předešlým návrhem z roku 2006 máme určitá obecná pravidla, čili chceme mít nezávislé nařízení, které bere v potaz původní návrh z roku 2006, byl to pozměňovací návrh k nařízení Brusel 2, který se týká příslušnosti soudů a vykonávání rozsudků. Čili toto nařízení se e, zaměřuje pouze na rozhodné právo z důvodu této oblasti, kde chceme uplatnit e, posílenou spolupráci, aby to mělo dopad na jiné ostatní aky. Čili to jsou prvky a cíle našeho navrženého nařízení. Obecně komise vidí pozitivně toto nařízení. Tento požadavek eh, vznikl ze strany devíti členských států, které chtějí uplatnit posílenou spolupráci a vidíme zde určité výhody. Tyto výhody skutečně mohou vést k posílené spolupráci, která může lépe řešit dané eh, případy. Může to být takzvané řešení, eh, které je poslední možné. Spolu s dalšími podmínkami, které jsou stanoveny smlouvou, věříme, že toto nařízení nebude mít negativní dopad na členské státy, které se nebudou zapojovat do posílené spolupráce. Jak jsem zmínila, máme devět členských států, které původně vzali v úvahu, je tam také Řecko. Řecko stáhlo svoji žádost. Chtěla bych informovat Evropský parlament, že od té doby máme tři další členské státy, které oznámili naopak žádost o posílenou spolupráci. Jedná se o Německo, Belgie a Lotyšsko, čili máme 12 členských států, které chtějí mít eh, posilnou spolupráci, čili to jsou členské státy, které se zabývají tímto tématem. Čili děkuji za pozornost a ráda zodpovím vaše dotazy. Děkuji vám srdečně. Pan kolega Zjevka jako zpravodaj se k tomu vyjádří. Děkuji, paní převodničanci, děkuji rovně. Děkuji, pane, pane předsedo, děkuji také zástupkyni Evropské komise za to, že nám podrobně prezentovala oblast působnosti a vůbec toto téma, kterým se zabýváme, to znamená záležitosti rozvodu a rozluky. Je to téma, o kterém již diskutujeme několik let, protože první návrh padl v roce 2006, ale v té době ten návrh nebyl schválen eh, zástupci členských zemí a z toho tedy vyplynula nutnost předložit no, využít možnosti, kterou vlastně poskytuje posíle zesílená spolupráce. Ke dnešnímu dny se účastní tohoto postupu posílené spolupráce 12 států a podle Evropské smlouvy podle, kter- podle níž je tedy devět členských států, které jsou ochotny jednat podle této posílené spolupráce. Potom je máme samozřejmě blokační minimum podle eh, všech ustanovení takže ta posílená spolupráce byla zahájena a blokační minorita v současné době je skutečně tedy malá. Chtěl bych učinit pár připomínek k tomu, co řekla zástupkyně komise, abych vyjasnil určité věci. Tak nejprve řešení, která jsou zde navrhovaná. Mm, nebudou vlastně bránit členským státům schválit si svá vlastní pravidla a své, své vlastní zákony v této oblasti. To je velice důležité, protože někteří se obávají, že pokud jde o tuto posíl, že ta posílená spolupráce se týká výhradně otázky páru a zejména tedy uh, což se vztahuje také na homosexuální eh, páry, které jsou povoleny v některých eh, členských státech. Takže zde máme jasnou a přesnou odpověď. Obecně se jedná o to, aby vlastně byla, mm, aby páry, které se rozhodnou rozvést, aby měly větší eh, svobodu a větší kontrolu nad tím prostupem. Víme, že obecně rozvod nebo rozluka není nic příjemného, že je to často velmi bolestný proces, když, a když dvě dospělé osoby se rozhodnou rozejít se, rozvést se, tak je tam vždy ta třetí strana, ta nejchoulostivější, nejcitlivější a to děti. A jde právě o tu ochranu těch nejslabších, tedy dětí. To bylo vlastně to pravidlo, které jsme a které řídí a které je hlavní při tady tom postupu posílené spolupráce. Nyní přejdeme ke klíčovým záležitostem. Jsou zde dva body, které bych rád zdůraznil. Za prvé je to schválení tohoto procesu posílené spolupráce Evropským parlamentem. Skutečně začátek takovéto posílené spolupráce může vlastně proběhnout až po schválení Evropským parlamentem. Pokud se týká samotného postupu nebo tedy realizace toho této posílené spolupráce, tak ta situace je trošku jiná, protože Evropský parlament má pouze právo konzultace. Takže mm, předložit pozměňovací návrhy, naše návrhy řešení, ale ta, ty návrhy Evropského parlamentu mohou být schváleny nebo zamítnuty. Takže je zde vlastně rozdíl práv a postavení statutu eh, Evropského parlamentu v, v, tom, v té stejné oblasti podle jednotlivých fází postupu. Vzhledem k tomu, že Evropský parlament má omezené pravomoci, tak bych rád navrhl, aby Evropský parlament vyjádřil svůj souhlas tím, aby se zahájila posílená spolupráce v oblasti rozvodu a rozluky. Proč? Za prvé se domnívám, že je málo pravděpodobné, že všech 27 členských států bude souhlasit s tím, že by schválili takovéto řešení, které by usnadnilo evropským občanům vlastně život v těchto už tak velmi obtížných situacích, eh, to znamená v případě rozvodu nebo rozluky. Již víme, že jeden členský stát, a to Malta, je jediný členský stát, který nemá ve svém právním řádu rozvod, což již dokazuje, že souhlas všech 27 členských států nebude možný prostě v této oblasti. Ale je zde pro nás šance, což je dosti vzácné, abychom prokázali občanům, že jsme s nimi, že skutečně máme, nám leží na srdci jejich problémy, že jim chceme pomoci v jejich každodenním životě, že se snažíme usnadňovat jim život. Když občané narážejí na velké problémy v v případě mezinárodního rozvodu a víme, že rozsah tohoto jevu není zanedbatelný, protože v roce 2007 byl milion rozvodů v rámci Evropské unie a z toho 13%, to znamená 130 tisíc, byly přeshraniční mezinárodní rozvody, které se týkaly tedy mezinárodních párů. To znamená, že rozsah tohoto jevu je skutečně velký. Doufám tedy, že nepromarníme tuto šanci, abych prokázat našim občanům, že nám leží na starost, že máme na srdci jejich problémy a jejich každodenní život. Proto tedy navrhuji, aby Evropský parlament schválil rozhodnutí o posílené spolupráci v této oblasti. Právní základ této žádosti článek 81.3 smlouvy o fungování Evropské unie. V tomto článku se radě poskytuje možnost přijmout opatření v oblasti rodinného práva s přeshraničními účinky po konzultaci s Evropským parlamentem. Děkuji. Děkuji vám. Hlásí se k tomuto ještě někdo o slovo? Není tomu tak? Já se domnívám, že to odpovídá tomu, o čem jsme diskutovali s paní komisařkou a děkuji zpravodaji za tuto obšírnou zprávu. Děkuji také komisi a dále nebudeme dnes rozhodovat nic, budeme hlasovat později, tedy zítra budeme hlasovat a rozhodovat. Dobrá, tak to je všechno v pořádku. A nyní se dostáváme k bodu 11. Všechno ostatní je zřejmě odložené, jak na to tak koukám. Jedenáctka je zpráva paní Lichtenberger, kterou děláme za zavřenými dveřmi, ale paní Lichtenberger mezi námi nevidím. Bez paní Lichtenberger to vůbec nemůžeme projednávat. A potom máme tady další otevřený bod, který vlastně žádný další nemáme. Toto je poslední bod na programu. A proto bychom to měli odložit na zítřek, tento bod. Takže zítra to probereme a nyní končím schůzi a všechno jsme probrali. Zítra se sejdeme v 9.30. Děkuji vám. Všechno je vlastně odložené. Děkuji. Okay.